Já předávám slovo paní komisařce Georgievě. Prosím. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Ráda bych na začátku poděkovala parlamentu za toto pozvání, aby se komise mohla vyjádřit k těmto dohodám v odvětví tabáku. Dohody byly zavedeny s podporou této sněmovny jako nástroj eh, k boji proti eh, padělaným, falšovaným cigaretám a to byl rok 2004. Nyní, když se jejich platnost blíží ke konci, tak právě Evropský parlament je klíčovým spojencem v boji proti pašování cigaret. Jedná se o trestný čin, který odsává finanční prostředky z rozpočtu nás všech. Víme, fakta tedy známe. Asi 10 miliard eur. E, to je částka, o kterou přicházíme každoročně výsledkem pašování a dopadá to zejména na rozpočty e, členských států, ovšem rovněž i na rozpočet e, unijní. Abych eh, to uvedla do kontextu. 28 členských států v roce 2013 eh, těžilo z prodeje cigaret a tam mm, částka byla přes 90 miliard eur, takže přišli o více než 10 příjmu, které by v opačném případě mohli přispět k blahu občanů, k obecnému rozpočtu, což činí z boje proti eh, pašování cigaret důležitý úkol i z pohledu eh, finančního. Má to dopad rovněž na veřejné zdraví. Legislativní omezování na úrovni celokomunitární a stanovování cen má za úkol odrazovat občany, zejména mladé občany, od kouření. Naopak falšované tabakové výrobky jsou k dispozici a právě pro mládež a ta je vidí jako zboží levné, cenově přístupné. Je tam ještě další aspekt, totiž eh, jedná se o důležitý zdroj příjmu pro organizovaný zločin. A jak víte, v roce 2008 jsme přijali novou agendu pro um, rozbíjení organizovaných gangů a jejich příjmů a mezi jinými šlo o pašování právě cigaret, i když i jiných eh, výrobků jiného zboží. Takže boj s falešnými cigaretami je součástí tohoto boje. Evropský parlament silně podporuje povznesení tohoto boje na celosvětovou úroveň. Proč? Protože pašování cigaret to je je v celosvětový a žádá si celosvětové řešení. V současné době už máme podepsaný eh, protokol k um, protokolu eh, VHO pro boj proti nezákonnému obchodu s tabákem a nyní je návrh radě jej ratifikovat. Uvědomujeme si nicméně, že ratifikace trochu potrvá. Zatím ty minimální požadavky obnášejí 40 14 členských států, aby eh, mohl protokol vstoupit v platnost. Zatím máme tedy 7. A pokud se nám podaří naplnit tento požadavek, Dokonce i když se to podaří, tak i tak nevíme, zda klíčové transitní země tento protokol podepíší. Komise bere svůj úkol nesmírně vážně a snaží se prosazovat tuto problematiku v jednáních právě s těmito zeměmi, tak aby i tam mohlo včas dojít k ratifikaci. Snažíme se rovněž pokračovat ve včasné implementaci směrnice o tabákových výrobcích, Nicméně tato směrnice není schopna sehnat, sehrát svou úlohu, protože zde hovoříme o pašování cigaret do Evropské unie ze třetích zemí. A právě v tomto kontextu a právě dnes se snažíme dosáhnout dlouhodobého řešení a zatím narážíme na různá omezení a rozlížíme se po jiných nástrojích. Například dohoda proti padělávání cigaret s eh, hlavními výrobci. První byla podepsána v roce 2004, to bylo s organizací Philip Morris International, ta vyprší v červenci roku 2016. Tam jsou takové inovativní koncepty track and trace, řádná péče, tedy víme, komu prodáváme a ta informace musí být i dána k dispozici a rovněž i zabezpečení proti praní peněz. PMI souhlasilo s 1,1 celým jedním a čtvrt miliardem dolarů a 93% proudilo do našich členských států. Smlouva je právně závazná a její smluvní povaha nám zpřístupňuje možnost jednat tak, jak by to možné nebylo, kdybychom takovouto závaznou smlouvu neměli. Potřebujeme do důkaz důkazní břemeno pochybení a e, plnění finančních požadavků. Komisař Šemeta už informoval Evropský parlament, že máme e, jednání v těch e, intervalech s PMI, tak jak si to smlouva žádá. PMI chce jednat o prodloužení této smlouvy a my vše analyzujeme rovněž z pohledu um, těmi um, obchodování s menšími společnostmi, tam právě ty levné cigarety nás ohrožují velice než cigarety, které vyrábí velké firmy a rovněž i analýza celkové situace ovlivní naše posouzení vhodnosti budoucích dohod. Svoje vyhodnocení dokončíme za několik týdnů a samozřejmě je zveřejníme a zpřístupníme vám i veřejnosti. O určitých záležitostech není pochyb, totiž hlavní cíle eh, této dohody mm, tedy omezit pašování na černý trh eh, komunitární. To bylo dosaženo tohoto cíle. Eh, členské státy zabavily v roce 2014 až 16, o 85 méně od roku 2006 až 14 Týká se to jak pravých, tak i falšovaných eh, tabákových výrobků. V současné době posuzujeme, jaké další kroky byly nejvhodnější v této problematice a eh, všemu eh, velí náš zájem jednat v zájmu občanů a jejich zdraví i jejich finančních zájmů. Jsme otevření. Uvažujeme způsobem že cokoliv by bylo vhodné, tak budeme brát v potaz a budu ráda, když i vy přispějete svými náměty. Já na, ze své strany se chci zavázat, že vás budu průběžně informovat o tom, jak pokračujeme. V této složce samozřejmě jedná se o velice citlivé téma. Děkuji a jelikož vidím, že je zde přítomen pan Gajer, ano. Chci výslovně poděkovat eh, skupině Zelených za jejich iniciativu. Ne, vy nejste členem této skupiny, já se omlouvám, říká paní komisařka, kde tady máme zelené v této sněmovně. Eh, já se omlouvám, eh, jsem zmatená. Rozhodla jsem se nepřestat a měla jsem přestat. Každopádně jsem všem velice vděčná. Sort it out anyway later. Děkuji, to jistě později vyřešíme. Na Georgieva. Děkuji vám, paní Georgieva. A nyní má slovo pan Sarvama. Dám dvě minuty. Madam Děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedo, paní komisařko. Já bych vám chtěl poděkovat pochopitelně za to, že děláte to, co je nyní ve vašich silách. Hm. Velice si vážíme toho, že jste přišla do parlamentu s prohlášením o spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a hlavními výrobci tabáku, tabákovými firmami. Nicméně my se domníváme, že jednání mezi komisí a tabákovými výrobci by měla být mnohem více otevřená a více transparentní. Stávající situace je taková, že máme možnost nahlížet do dokumentů v uzavřené místnosti po několik hodin a to bylo umožněno až po poměrně frustrující korespondenci s vaším předchůdcem a mimochodem je potřeba mít sebou specializovaného právníka, aby člověk pochopil vůbec to, co v těch papírech najde. Eh, vítáme vyhodnocení komise o výhodách stávajících dohod v odvětví tabáku, respektive se společností Philip Morris International, které by se mělo objevit v nadcházejících týdnech, jak jste říkala, ale myslíme si, že je potřeba jít ještě dále. Je nezbytné, aby eh, se změnil způsob, jakým jsou nyní vedena tato vyjednávání. Náš parlament by měl být přinejmenším informován průběžně o jednáních a nikoli až následně po té, co bylo něco dohodnuto. A ještě lepší by spíše bylo, kdybychom byli přizváni k jednacímu stolu jako pozorovatelé, tak abychom mohli sledovat zdůvodnění, zda je vhodné prodloužit ty dohody, z jakého důvodu a co my jako Unie můžeme dosáhnout tím, že budou tyto dohody prodlouženy. Jedná se zde o prostředky daňových poplatníků a v současné době má veřejnost pocit, že pouze přihlíží tomu, co může být velmi zásadní pro občany EU z finančního hlediska. Ale přitom daňoví poplatníci by měli být přímo zastoupeni. Jak mohou být zastoupeni, jestliže parlament ovšem není následně nážitě informován? Děkuji. Děkuji paní Ayala Sender na 2 minuty 30. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat paní komisařce za dlouhé jednání, které jsme vedli se zavřenými dveřmi s koordinátory a poslanci e, výboru a také děkuji za přítomnost na dnešní rozpravě. Snažíme se bojovat proti pašování cigaret, proti falšování cigaret a samozřejmě, jak říkala komise, znamená to Eh, ztráty pro národní a evropský rozpočet ve výši desítek miliard ročně. Navíc je tady problém, že s tím často souvisí další trestná činnost a také to má vliv na zdraví, zvláště když to není pod kontrolou, když nekontrolujeme složky. A ten výrobek prostě nemůže být kontrolovaný tím, že je padělaný nebo pašovaný a v době krize to také vyvolává um, problematickou situaci kvůli riziku pro naše občany. V těch dohodách eh, je uvedeno, že bude zajištěna koordinace, aby se na celosvětové úrovni bojovalo proti pašování. Naše skupina se domnívá, že pokud jde o ty nové dohody, které možná budou uzavřeny, to není ještě jisté, aby eh, ještě předtím bylo jasné, eh, čeho se zatím dosáhlo, aby byly jasné výhody a nevýhody těch dosavadních dohod a zda ty dohody vůbec tedy jsou užitečné pro to, aby zabránili tomu největšímu zlo, zlu a aby eh, také Eh, i z hlediska rozpočtových příjmů byla zajištěna lepší kontrola. My si myslíme, že boj proti pašování a padělání tabákových výrobků se co nejefektivněji provádí na celosvětové úrovni, ale také možná bychom měli um, posilovat dialog s tabákovými společnostmi, tak jak je to uvedeno i v dohodě. My chceme zabránit nějakým maximalistickým pozicím, ale eh, v době krize nechceme mít na trhu žádné padělané a pašované eh, cigarety. My se budeme eh, těšit, že až dostanete příslušnou zprávu, že nám ji tedy předložíte, abychom se k tomu mohli vyjádřit. Je to i naše povinnost kvůli občanům, tak abychom mohli chránit fyzické zdraví, ale také hospodářské zdraví členských států i celé Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám

Okay. Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem velmi pozorně si vyslechl to, co říkala moje kolegyně, ale má otázka je spíše takové obecné povahy. Konkrétně jde o následující. Když hovoříme o této bitvě, jak to tady již popisovala paní komisařka, tak jde tady o peníze. O nic jiného než o peníze. Peníze z pohledu vlád, peníze z pohledu e, pachatelů trestné činnosti. Ale domníváte se, že stávající politika Evropské komise je adekvátní pro to, aby byla schopna zabránit páchání takové trestné činnosti do budoucna? Děkuji

Děkuji vám, pane předsedající Děkuji také paní komisařce za její prohlášení. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že pašování a falšování cigaret jsou jevy, proti kterým je rozhodně třeba bojovat. Původně spolupráce s výrobci eh, cigaret eh, byla výsledkem soudních sporů, teď už uplynulo hodně času a jasně se ukázalo, že tabáková lobby především proti směrnici o tabákových výrobcích pokračuje a to bez jakýchkoliv překážek. Dokonce tady existuje žaloba na Evropskou komisi, která se právě týká té směrnice o tabákových výrobcích, takže oni eh, to nejsou žádní, eh, žádní hodní eh, chlapci, ty, ty tabákové společnosti. I Světová zdravotnická organizace se domnívá, že by se s nimi mělo zacházet jako s jakýmkoliv jiným podnikem či lobbystou. My máme velice přísná pravidla. Já když se setkám s nějakým lobbystou z tabákové firmy, tak nejen musím označit eh, tento kontakt, musím uvést, o čem jsme diskutovali, eh, co jsem třeba obdržel za materiály a teď chceme to též i po komisi. Vy máte kontakty s tabákovým průmyslem, to jsou kontakty velice citlivé a jste tedy povinni nám poskytovat všechny materiály, které se týkají tohoto eh, kontaktu. Všechno, co předáváte tabákovému průmyslu, musíte ukazovat nejen nám, ale také evropským občanům. Děkuji vám. A nyní pan Stes na minutu 30. Eh, eh, Děkuji. Dohody s Philipem eh, Morrisem jsou nahlíženy jako důležitý aspekt boje s pašováním tabakových výrobků. Přes tyto dohody a i dohody s ostatními společnostmi ITL, BAT a JTI Přesto zaznamenáváme obrovský schodek a hovořilo se zde o deseti miliardách eur a ta může být ještě vyšší ta částka, táhne se to dlouhá léta a neustále to kritizujeme. Takže něco zřejmě těm dohodám schází. Um, Myslím si, že i právě Michel Petit, ten konzultant v právní kanceláři, eh, který eh, pracuje pro Philip Morris, eh, sám to eh, poznamenal. Rovněž nastavení eh, tabakové směrnice s tím souvisí. My bychom rádi obdrželi veškerou dokumentaci, kterou komise má, abychom se mohli s to problémem seznámit a mohli se k ní i vyjádřit. Důležité je, jak budeme nyní zacházet s těmi výrobci. Máme mnoho otázek k těmto dohodám. Je obvyklé, že máme nový možnost nové dohody s PMI. Tam přece je to firma, která sama žaluje komisi z důvodu této savákové směrnice. A e, přitom máme článek 5 bod 3 e, toho protokolu VHO a tím bychom sami měli argumentovat. Ale nabízí se otázka, jak hodnotná je ta dohoda, jak dobře je koncipována. Je do budoucna užitečná? Já se táži, zda je možné. Mm, řečník byl přerušen. Grazie, presidente. Děkuji. pane předsedo. Občané EU nevědí, že členské státy v posledních deseti letech dostali 2 miliardy euro od výrobců tabáku proto, aby bojovali s paděláním cigaret. A stejně tak neví ani, že veliká kvóta padělaných cigaret pochází přímo od těch firm, od výrobců. A také neví, že v roce 2000 Evropská komise učinila určité právní kroky proti Philip Morris, které následně ale byly opuštěny v roce 2004, ve chvíli, kdy tato firma odsouhlasila, že během 12 let do Evropské unie nalije jednu miliardu euro. A nevědí občané a nevíme to ani my, eh, jakým způsobem členské státy tyto prostředky utratily. Ale oproti tomu víme velmi dobře, že ta tabákový kouř představuje hlav, druhou hlavní příčinu úmrtí v EU a je to příčina, které je možné snadno, snadno zabránit. Na celém světě zemře zhruba eh, zemře veliké množství lidí a stejně taky u nás v Itálii. Eh, čili kdyby členské státy přestaly přijímat tyto prostředky a přestaly by prodávat kouř, tak eh, tento tabákový kouř bylo by to asi lepší. Minut. Pan Ferran na jednu minutu. Vážení kolegové, pokud jde o pašování, to pašování je přímým důsledkem evropské politiky. To všeobecně rozšířené pašování je umožněné Schengenem, a to zejména e, odstraněním vnitřních celních hranic. Schengen znamená vlastně explozi pašování e, cigaret, takže vy sami přímo odpovídáte za tuto situaci. Uh, Někteří eh, eh, chtějí Schengen 1, Schengen 2, tak jako ve Francii Nicolas Sarkozy. Já říkám, že chceme-li zadržet eh, pašování, musíme jednou provždy skoncovat se Schengenem a nesmíme mít ani žádný Schengen 1 či Schengen 2. Děkuji. A blue card. Je tady modrá karta. Domnul Schwab, dacă l Pan Schwab. So. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane kolego Ferrande, je vám známo po té, co tady srovnáváte vše se Schengenem, že pašování cigaret eh, je spojeno s eh, volným pohybem zboží a přitom Schengen je spojen s volným pohybem osob. Nezaměnil jste tady něco náhodou? Vážený kolego, nic jsem nezaměnil. Já si myslím, že dnes pokud neobnovíme princip vnitřní politiky, to znamená, že státy sami budou mít ve svých rukou svou bezpečnost, své policejní složky, tak nikdy nebudeme toto pašování moci zastavit. Je tady ještě jedna otázka na vás. Od pana Lavrio, prosím. Děkuji, pane předsedající Vážený kolego, vy jste hovořil o Schengenu. Bylo vám právě upřesněno, že to není přesně oblast, která spadá do pravomocí Schengenu, ale je tady země, která se jmenuje Anglie, která není v Schengenu a vy myslíte, že do Anglie se nepašují žádné cigarety, i když nejsou členové Schengenu, nezdá se vám, že to, co říkáte, je trochu nekonzistentní? monsieur Pane Lafrio, já to nebudu tady opakovat. Pokud jste pro Evropu, která odstraňuje veškeré právní prostředky, jak chránit hranice, jak kontrolovat obchod s tabákem, nebo ale i jiné obchody, jako to vidíme ve Středomoří, tak to prostě jste nepochopil, že potřebujeme suverenitu států, to znamená zavést novou politiku, která bude posilovat státy. Ehm, Domna Gressle. Děkuji vám a nyní má slovo paní Gressle na dvě minuty. Pane předsedo, paní místo předsedkyně komise, milí kolegové, dnešní rozpava je útěkem do budoucna a já vítám, že komise se konečně zavazuje eh, odhalit tu roušku tajemství, eh, kterou celá léta udržovala. Dnešní otázka zní, jaké výsledky přinesly ty dohody, které platí. Ehm, Hovoříme o snižování objemu pašovaných cigaret, ale já chci zdůraznit, že se nejedná zde o dohody proti padělání a otázka, čím tedy ty dohody jsou, je veliká. Dokumenty, které já jsem si prohlédla, stále ještě mají velké mezery, například u dodavatelů samotného tabáku. Ani eh, si mi není známo, že by zde se do věci vkládal OLAF už mi dochází trpělivost a myslím si, že mnozí občané ji rovněž ztrácejí a ztrácejí i zájem. Správně jste, paní komisařko, poukázala, že ty illicit white, ty bílé krabičky jsou obrovským ohrožením a my přitom nejsme přítomni ani v Kaliningradu ani v Číně, takže nevíme, co se tam děje. No a tady taky ještě eh, chci eh, dodat jako doušku, že opravdu to s Schengenem nemá eh, nic společného. Chci ale trvat na zveřejnění všech dokumentů, které nejsou oficiálně klasifikovány jako důvěrné. To jsou příliš důležité záležitosti a nemůžeme vyhodnotit ty dohody, aniž bychom si je mohli přečíst. Rovněž bychom rádi věděli, co mají tabakové koncerny jako takzvané reasonable expectations, jaké jsou objemy těch ekvivalentních pladeb za zabavené cigarety. No a samozřejmě veškerá zkoumání i OLAFu v této oblasti. Eh, vše byste nám měli říci jasně, totiž eh, dohody s tímto odvětvím eh, a spolupráce s členskými státy musí být zpřehledněny. Paní Gresle, přejmete modrou kartu od paní Ayala Sender. Prosím. pane předsedající. Já jsem, jenom abych lépe pochopila to, co říká paní Gresle, protože samozřejmě jedna věc je to, co Olaf vlastně Eh, říká, na co upozorňuje, třeba i v mé zemi, a na druhé straně jsou ty dokumenty. Já bych se tady chtěla zeptat paní Gresle. Moje země ratifikovala protokol týkající se zabránění nezákonnému obchodu s tabákem v rámci Světové zdravotnické organizace. Vaše vláda to neratifikovala. Ehm, Můžete mi říci, proč si myslíte, že vaše vláda, paní Gressle, neratifikovala tento protokol, protože to vaše vládu nezajímá, nebo je zatím něco jiného? Ptám se na to, abych lépe pochopila eh, situaci a také různá vysvětlení, která dostáváme k těmto dohodám. Děkuji. Paní kolegyně, tak se jednoduše zeptejte samotné vlády. Já zde hovořím jako europoslankyně, já nejsem mluvčí eh, federální spolkové německé vlády zde. Eh, děkuji vám a pan uh, uh, Pane předsedající paní komisařko, děkuji. Já vítám ty čtyři dohody mezi členskými státy EU a čtyřmi největšími výrobci tabákových výrobků, které mají potírat eh, ilegální obchodování cigaretami. No a samozřejmě i samotné tabákové firmy se k něčemu zavazují. Je to i k jejich prospěchu, oni rovněž přicházejí o zisk, takže oni jsou motivovány. Ale důležité je, aby i EU a členské státy z toho vytěžili, co můžou, protože my přicházíme o cla, o poplatky a Eh, vše by mělo být součástí toho, jak funguje EU. Proto argumentuji pro další prodlužování těchto smluv a ty, které vyprší, budou co nejdříve obnoveny. Rovněž tomu dodám, že bychom neměli zapomínat na zdravotní dimenzi těchto smluv, na eh, vliv na lidské zdraví, tedy omezování velkoobjemového levného tabáku ze zdravotních důvodů. Záleží rovněž na tom, aby eh, příjmy z pašování tabáku se nedostávaly do rukou teroristickým skupinám, jak v rámci EU, tak i mimo. Tedy eh, z těchto důvodů podporuji paní komisařku v jejím úmyslu vyhodnotit současnou situaci, proanalyzovat ji a e, nejméně v červnu bychom se měli dozvědět více a rád bych slyšel, zda se zde sem dostaví, aby nás informovala. A e, členské státy, které mají podepsat e, protokol pro boj proti nezákonnému obchodu s tabákem. Ano, apeluji na členské státy, udělejte to, záleží na tom nikoli v rámci EU, ale rovněž i z důvodu toho, že mnohé cigarety se k nám dostávají z třetích zemí a důležité je, aby co nejvíce států tento protokol ratifikovalo. Mm. A vecun blue card. Děkuji vám. Máme tady modrou kartu. Od Prangela. Yeah, thank you. Mr. Vol- ano, děkuji. Pane Vone, kolego z Walesu, souhlasíte nebo uh, domníváte se, že velští spotřebitelé uh, jsou v nejlepší pozici tím, když jsou tady otevřené hranice, aby se tady dostávaly tyto věci. Já sice vím, že my máme uzavřenou hranici, protože jsme ve Spojeném království, ale přesto eh, domníváte se, že tyto stávající politiky velským spotřebitelům slouží jak nejlépe mohou? Ano, děkuji, děkuji za dotaz velšskému kolegovi, tak jak tady bylo správně řečeno, Spojené království není součástí šengenské dohody a já i vy víme, protože cestujeme pravidelně, že eh, jsou tam velmi striktně dodržovány hraniční kontroly v přístavech i na letištích ve Spojeném království. Je tedy velice obtížné cokoliv pašovat do Spojeného království. Ale my se tady bavíme o těch dohodách s tabákovými firmami, aby do budoucna to bylo ještě složitější pro kohokoliv v rámci EU nebo mimo EU přivážet takovéto e, nelegální zboží do Evropské unie. Tam na Rýs, un minut. Děkuji paní Rit na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Po dvou letech si určitě můžeme vzít ponaučení z těch dohod uzavřených v roce 2004 s Filip Morisem. Kompromis s tabákovými společnostmi není možný. Komise říká, že poklesne ten ilegální obchod s cigaretami, ale odborníci na zdravotnictví říkají pravý opak. Upřesňují, že v roce 2012 zhruba 4 miliony eur což je skutečně eh, minimum, minimum 0,5 tržeb z prodeje cigaret, věnovaly tyto společnosti na zdravotnictví. Eh, možná komise nám říká, že zdánlivě právně je všechno v pořádku, ale z etického a politického hlediska to rozhodně v pořádku není. Je to především v rozporu s článku 5.3 rámcové umluvy o boji proti tabákovým, nezákonným tabákovým výrobkům a navíc eh, my jakožto zpravodajové spolu s paní McEwen máme takovou hlavní linii, pokud jde o směrnice o tabakových výrobcích, které se držíme a chci požádat o paní paní místopředsedku, aby odmítla obnovit tuto dohodu a aby raději investovala komise do efektivnějších nástrojů, o kterých tady sama hovořila. Děkuji. Přejmete modrou kartu od pana Franculiky? Ne, dobře. Děkuji. A teď má tady slovo pan Bové na minutu 30. Děkuji, vážená paní komisařko. Zásadou jedna protokolu Světové zdravotnické organizace je, že existuje nesměřitelný a zásadní konflikt mezi zájmy tabákového průmyslu a zájmy veřejnosti a politiky veřejného zdraví. Dále článek 17 pod odstavec C jasně říká, že zúčastněné strany, včetně EU, musí odmítnout jakékoliv partnerství a jakékoliv dohody s tabákovým průmyslem. Myslím, že právně je to zcela jasné. Pokud budeme nadále jednat, tak budeme postupovat v rozporu s evropským právem i s mezinárodním právem, které jsme podepsali v roce 2004 a které se začalo uplatňovat v roce 2005. Takže to je, myslím, jasný právní důvod, proč s tím přestat. Nemůžeme zaměňovat podvody a e, padělání. Podvod je organizován tabákovým průmyslem. Oni vydělávají peníze podvodem, kdežto padělání znamená pro tabákový průmysl ztráty. A proto se obracejí na členské státy a na EU, protože chtějí vydělávat víc peněz. A dnes nesmíme podporovat podvodníky, tedy nesmíme podporovat tabákový průmysl, protože to je skutečná mafie. A já vás tedy zcela jasně dnes žádám, zastavte jakákoliv jednání s tabákovým průmyslem, je to v rozporu se zájmy veřejného zdraví, je to v rozporu se zájmy mezinárodního práva. Děkuji vám. Pan Frunzulíka, vám chce položit otázku. Přijímáte ji? Eh, Děkuji vám, pane předsedající. Zdá se, že paní Rejse nechce odpovídat na otázky, protože nemá jasný postoj. A tak tedy položím otázku panu Bovému. Ano, máte pravdu potřebujeme transparentnost, potřebujeme dokumentaci, ale zároveň bych se zeptal, nedomníváte se, že národní policejní složky, ministerstva vnitra, celní složky, že by měly odvádět svou práci? Protože já jsem četl hodně článků a zdá se, že existuje určitá tolerance národních policejních složek vůči eh, tomuto pašování cigaret. Možná by se měli spíše pustit do své práce. Eh, odpověď. Ano, já s vámi zcela souhlasím, je třeba na tom pracovat, ale peníze, které komise, které OLAF vybírá a které se dnes vracejí do členských států, tak to přitom ehm, to jsou kontroly prováděné samotným tabátkovým průmyslem eh, ale je absurdní, že ti, co obchodují s tabákem, vlastně sami bojují proti nezákonnému obchodu s tabákem. To je zcela absurdní. To přece nemá dělat OLAF, te... tak to tomu pomáhat. A vidíme to i dnes, kdy třeba v Belgii soudy ve věci Dalí musí ověřovat dosahy této záležitosti a všichni z OLAFu byli předvoláni, aby eh, hovořili o nezákonných odposleších. Řečník byl přerušen, dal pan Kuborn. Uh, Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě chceme zabránit eh, padělání obchodování s nelegálními cigaretami, ale eh, zatímco máme zcela politiku otevřených dveří v rámci Evropy, tak jak chceme kontrolovat kvalitu a kontrolu toho kontrabandu? Tady tyto dohody, to není nic jiného, než že Evropská unie přikládá zbraň k hlavě mezinárodních tabákových výrobců, kteří, aby jim dali miliardy euro. jakým způsobem chcete vyřešit problém padělaného zboží. Co obaly cigaretových výrobků? To je prostě jenom určitý sen. Evropská unie mm, se domnívá, že bílé obaly tomu zabrání, že to usnadní Jakým způsobem zajistíme kvalitní výrobky? Do Evropské unie se budou dostávat eh, velké množství nekvalitního zboží. Jak ochráníme naše spotřebitele? Spotřebitele budou stále chtít svoje cigarety. A pochopitelně to, že Evropská unie vyjednává tyto dohody, to jenom vysává velké množství hotovosti a celé to probíhá velmi nedemokratickým způsobem. Toto by měl být problém jednotlivých států, národních států a ne EU jako celku. V rámci těchto dohod se firmy zavázaly, že zaplatí 2,15 miliardy euro. To je takové určité výkupné jak z éry Al Caponeho. Je to další příklad eh, zvrácenosti Evropské unie. Děkuji. Thank you, Monsieur Coburn. Um, ehm, Dámna Schmidt, Claudia, pentru un... Nyní paní Claudia Schmidt, minuta 30. Herzlichen Dank. Děkuji. Paní komisařko, Pane předsedo, dohody o tabáku ve své stávající podobě údajně jsou to správné a dobré. Ale my to nedokážeme posoudit, protože komise nechce nebo není schopna nám podat více podrobností, o co jde a s jakým výsledkem. Ale co víme, je, že jedna z nich vyprší v roce 2016 a z toho pramení moje otázka. Kde vidí komise přidanou hodnotu eh, těch plateb, pokud nejsou účelově vázány, když se předávají členským státům? Konali Konaly se už první jednání s Filipem Morisem, aby se vyjednávalo prodloužení smlouvy? Pokud ne, tak kdy k tomu dojde? A když se hovoří u Eurobarometru, um, tak eh, tam máme výsledky, že se ty peníze promarní, jakým způsobem to chcete řešit, protože čas běží a zatím stále ještě tápeme. Um. Domnul Geier, Děkuji, dvě minuty. Herr Präsident. Děkuji pane předsedo, vážená paní místo předsedkyně Georgievo, kolegové, kolegyně. Já jsem veselý německý sociální demokrat, nikoli zelený. Myslím, že eh, jste, eh, jsem jasně rozlišitelný od pana kolegy Bového. Ale do debaty vstoupím, protože boj s pašováním cigaret je něco, na čem mi záleží. A za ním se skrývají, za tím pašováním cigaret, struktury organizovaného zločinu. Um, to, co se na těch tržbách utrží, se musí proprat a vše běží a pašování cigaret nelze provozovat amatérsky. To je zcela dobře promyšlený obchod a my v rámci našich demokratických zemí ho nebereme dosti vážně. Opravdu eh, nejde vůbec o ty hlavní značky. Jde o ty eh, takzvané levné bílé krabičky. V Berlíně například je to značka, která vůbec legálně není k dispozici, ale už zastupuje 25% objemu eh, tržeb. Takže vidíte, jak velký je to problém. Tedy eh, samotné dohody ani v první řadě ne neposlouží omezení pašování. Tam budeme muset udělat více a e, rovněž EU musí e, pověřit Olaf, aby začal vyjednávat i s hlavními městy velkých výrobců těchto levných e, cigaret, aby se spojil s příslušnými úřady a e, nevím, zda například opravdu má Olaf styčného důstojníka v Kijevu, pokud ne, tak se to musí rozšířit. Ale každopádně dohody jsou jedním z prostředků, jak bojovat e, s paděláváním a pašováním. Zde nesouhlasím s kolegy, kteří hovořili o zastavení vyjednávání, protože otázka zní, co v opačném případě, jakou cestou eh, k tomu cíli dospět, ale vše se točí kolem peněz a na to nesmíme zapomínat. You have a blue card for Mr. Máte modrou kartu, pan Bové, akceptujete ji? Ano. Mike. OK, ça marche. Quand je suis intervenu... Já, když jsem vystupoval k otázce rozdílu mezi podvodem a pašováním, Světová zdravotnická organizace uznává, že podvod je organizován například samotným Philip Morrisem. Ty sítě eh, přicházejí přímo z Ruska, někdy i z jiných kanálů a je to jimi organizováno, to je uznáno, oni to sami organizují ten podvod. Ale teď tady ještě je problém pašování, to se jim nelíbí, protože tam přicházejí o peníze. A to je na tomto skandální. Chápete rozdíl mezi těmi dvěma věcmi? protože Světová zdravotnická organizace sama uznává odpovědnost Philip Morris za podvádění. Děkuji vám, pane Bové, prosím. Samozřejmě, že jsem si vědom tohoto rozdílu, ale milí kolegové, vemte prosím na vědomí, že v mezidobí podíl cigaret Philip Morris u těch konfiskovaných cigaret klesl o 85%. Takže O čem my zde hovoříme v rámci VHO? Podle jejich odhadů je vše už úplně jinak. Vy nemáte aktuální informace. Ano, výtka, že e, samotné tagatové, tabákové odvětví podporuje pašeráky, to už úplně neplatí a ani to není spojeno přímo s těmi dohodami, proto ty dohody podporuji. Děkuji. Pan Poche,

minut. Děkuji vám, na jednu minuta. Děkuji vám, pane předsedající. Vážená paní komisařko, v roce 2007 při rozpravě na plenárce Evropský parlament chválil dohodu podepsanou mezi komisí a Philip Morris International a také dohody s jinými tabákovými koncerny. Vnímali jsme to jako úspěch. Pokud jde o boji s nezákonným obchodem, došlo k určitému pokroku oproti 90. letům. Nicméně stále přicházíme o 10 miliard eur ročně a velké množství pašovaných cigaret přichází přes vnější hranice EU, také z Pobaltí. Je to skutečně závažný problém a potřebujeme tedy velké zlepšení v této oblasti. Eh, máme-li zaujmout postoj a rozhodnout se, zda pokračovat v takovýchto dohodách s tabákovými koncerny i po roce 2016, tak potřebujeme relevantní informace ohledně toho, čeho bylo dosaženo, jaké byly nedostatky současných dohod. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Florence, minuta 30. Paní komisařko, srdečně díky. Já jsem podiven, totiž, že hovoříte o pašerácích jako o tabakových firmách. Já se omlouvám, pro mě jsou to zločinci jak v oblasti daňové, tak i zdravotní. A doufám, že mě pochopíte. Před 20 lety, když jsme měli tu první směrnici, tedy v prosinci jsme schválili směrnici o tabákových výrobcích, zemích a už nyní se to snažíme podkopávat. Už nyní se znovu snažíme se těm firmám zalíbit a udělat vše, co oni si přejí. A to je nesprávná cesta. Musíme jít odhodlaně tam, kam jsme se odhodlali před rokem a fůl a vypracovat nosnou strategii boji s těmito firmami. Vy jste zde zmínila o Londýně a tam existuje veliký zájem mít svůj podíl na tom systému toho track and trace, aby měli co nejméně falešných cigaret, protože um, u těch pašovaných to je tolik nestojí, to je stále ještě jejich, ale ty falšované, to je stojí peníze. To by pochopilo i dítě, že e, přece něco takového je skandální to dnes ještě v 21. století prosazovat. E, trvání těchto smluv, o to vůbec nejde. Jde o vyjasnění poměru. Moje velmi vážená kolegyně Gresle zde hovořila o podrobnostech, ona byla skvělá, já ji nebudu opakovat. Děkuji vám. Mr. President. Děkuji, pane Tabákové smlouvy nejsou dokonalé a jsou často kritizovány a existují je všichni eh, stranické proudy, například eh, úzká spolupráce mezi EU a průmyslem a rozdělování prostředků z těch zabavených eh, cigaret. Spožďování a lobování je negativní jev. Přesto všechno eh, se smlouvy přece jen trochu podílejí na snižování objemu nelegálních eh, pašovaných, falšovaných cigaret a jelikož zde nemáme zatím nic lepšího, myslím si, že je musíme opatrně přivítat a zasazovat se o jejich prodloužení. Na druhé straně chci zdůraznit, že se musí dělat více. Nejlepším způsobem boje s padělanými cigaretami je eh, přestat eh, prosazovat kouření, odrazovat od kouření a proto apeluji na komisi, aby co nejlépe a co nejrychleji implementovala mm, směrnici o tabákových výrobcích. Nyní postup ke HDI. Máme tady několik kolegů, kteří požádali o slovo a jak dostane slova vždycky jeden člověk za každou politickou skupinu. Paní Petir. Gospodine predsjedniče, cigarete i pušenje predstavljaju direktnu opasnost. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, spotřeba cigaret znamená přímé ohrožení zdraví a musíme se tedy snažit o přísnou kontrolu. Pak tady je pašování, to znamená velké mm, ztráty příjmu a to je tedy další argument pro posílení kontroly. Jedná se o zdraví našich spoluobčanů a o peníze e, daňových poplatníků, takže my jakožto jejich zástupci bychom měli mít více informací o jednáních mezi komisí a zástupci tabákových koncernů. Pašování je velice častým eh, trestným činem, především na východních hranicích EU. Můžeme to dát do souvislosti s chudobou tamního obyvatelstva. Je tedy třeba se snažit eh, pomoci celnicím, aby mohli pracovat cíleně a aby se tady situace zlepšila. Pan Mekov. господин председател уважаема госпожо георгиева Děkuji vám, vážený pane předsedající, vážená paní Georgieva. Každý rok více než 10 miliard eur eh, je eh, předmětem ztráty kvůli pašování cigaret. A proto musíme najít nějaké mechanismy pro zachování těchto příjmů. Je třeba si uvědomit, že tyto výrobky jsou velice nebezpečné pro zdraví našich občanů. Nese to sebou i sociální rizika. Více než 10 milionů cigaret se dostává do Bulharska eh, nezákonně, jsou pašované více než 50 milionů leva. Takové jsou ztráty e, na spotřební dani v Bulharsku každý rok. A tato částka by se určitě mohla využít třeba k financování školní přepravy nebo k financování škol. Myslím, je třeba nějak toto změnit. Děkuji, pan Džambaskis. Уважаеми господин председател, уважаема комисар Георгиева. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Vyslechli jsme si četnou kritiku těch dohod s výrobci ty dohody samozřejmě nejsou dokonalé. Musíme je lépe dokázat kontrolovat. Musíme mít možnost do nich nahlédnout. Víme, že Bulharsko je právě velkým výrobcem tabáku. 13 našeho vývozu v oblasti zemědělství to je právě tabák, tabákové rostliny. Takže na Bulharsko dopadá um, pašování a nekalý obchod s tabákem, protože tam je přes 300 tisíc hospodářských statků, které závisejí na eh, této komoditě. Eh, pašování tabáku eh, přináší ztrátu nikoli pouze Bulharsku a komise musí přijít s přísnými mechanismy kontroly prosazování těchto smluv a potírat pašování. Poštovana gospođo povjerenice, poštovani gospodine predsjedavajući, Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní místopředsedkyně, jestliže tyto dohody vyřeší eh, pašování a podvody, pak je můžeme přivítat. Jestliže tyto dohody vyřeší eh, ty problémy se ztrátou 10 miliard eur z rozpočtu, tak je také můžeme přivítat. Ale jak vidíte, paní komisařko, Eh, zazněly tady určité pochybnosti ohledně tohoto scénáře, protože eh, do, této, do tohoto příběhu je zapojena celá řada aktérů a každý má trochu jiné zájmy. Prosím tedy, abyste se zajímali nejen o zájmy velkých tabákových koncernů, ale abyste sledovali i zájmy malo výrobců tabákových výrobků a cigaret, mohu je tak nazvat, protože uh, Eh, pro Chorvatsko je tento průmysl velice důležitý. V Chorvatsku máme malé podniky, které se tomu věnují. Děkuji vám. Pan Ferreira, jedna minuta. Obrigado, senhor presidente, senhora comissária. Děkuji, pane předsedo. Eh, je zřejmé, že je potřeba vysvětlit ještě celou řadu věcí, pokud jde o tyto dohody uzavírané mezi komisí a tabákovými výrobci. A stejně tak je potřeba osvětlit spoustu dalších věcí. Například cíle eh, těchto dohod, které se snaží bojovat s paděláním a pašováním tabákových výrobků, to nejsou nějaké nezávislé subjekty, to je ten sektor jako takový, který stanoví, zda došlo k padělání. Oni Oni testují ty cigarety a je tady celý dynamický proces, který souvisí s nelegálním obchodováním s cigaretami celé tyto procesy je potřeba opravdu vyjasnit a osvětlit. Čili my souhlasíme s tím, když se tady kladou dotazy, pokud jde o to množství a o to využití těch finančních prostředků směřovaných členským státům. Je tady jasná jedna věc. Musíme toho udělat ještě hodně, pokud jde o boj se závislostí na cigaretách. Například v Portugalsku eh, v poslední době eh, se o polovinu snížil počet míst, kde se poskytuje poradenství v závislosti na cigaretách. Čili je potřeba si vědomit, kdo na tom získává. Georgieva si. Děkuji a nyní paní místo předsedkyně Georgieva. Uh, I would like to thank... Děkuji. Já bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste se zapojili do mm, rozpravy, která jasně ukazuje, o jak komplexní problematiku se jedná. Chtěla bych ještě jednou se omluvit za to, že jsem zde zpočátku zaměnila některé osoby, některé strany. Bylo to neza, ne, neúmyslně a děkuji panu Gajerovi i panu Stásovi za jejich příspěvek. Chtěla bych zde dnes ještě zmínit pět takových věcí a mm, mohl by to být další krok v rámci probíhající rozpravy s Evropským parlamentem k této věci. Čili za prvé, mm, chtěla bych vyjádřit své osobní, svůj osobní závazek k tomu, že se budeme snažit definovat, jaká bude úloha tohoto konkrétního nástroje. Jak řekla řada z vás, potřebujeme široký přístup. Tady tento konkrétní nástroj nebude vyčerpávající a musíme se ještě dohodnout, jak dále budeme postupovat do budoucna. Za druhé, panují tady rozdílné názory, ale je zde jedna věc, na které se shodli téměř všichni, a to sice potřeba větší transparentnosti Čili jak budeme dále pracovat a postupovat ku předu, je potřeba mít co nejvíce otevřenou diskusi. Pochopitelně, pokud to možné bude, budeme se snažit být co nejvíce transparentní. Jinými slovy řečeno, budeme se snažit vás mm, co nejvíce zapojit, abyste se i vy mohli aktivně podílet na těch vyjednáváních. Za třetí, nejsou žádná jednání, která probíhají. Jsou tady zatím takové mm, průzkumné rozhovory eh, s Philip Morris International, protože my se snažíme prostě sondovat možnosti dalšího prodloužení. V rámci těchto rozhovorů jsme se věnovali jedné věci a to sice zdá je zde zájem na straně Philip Morris? Vypadá to, že ano, vypadá to, že oni ten zájem mají. A zároveň jsme ukázali i na naší straně to, že mm, předtím, než učiníme nějaké další kroky, ať již pro nebo proti další jednání, tak musíme dokončit naše vlastní vyhodnocení. Naše vyhodnocení probíhá, jakmile to vyhodnocení dokončíme, tak se s vámi o to podělíme a následně se rozhodneme, zda ano či ne, tedy také v konzultaci s parlamentem a s radou, se rozhodneme, zda ano či ne, budeme pokračovat v těch vyjednáváních. Jsou zde určité hlasy, které jednoznačně se staví pro, některé jednoznačně, některé poněkud obezřetně. A stejně tak ale zaznívají také hlasy, které jsou jednoznačně proti tomu. Musíme také to posoudit z hlediska přínosů a nákladů předtím, než učiníme nějaké konečné rozhodnutí. A to se budeme tady snažit udělat v co nejvíce otevřeným a transparentním způsobem. Určitě nebudou probíhat nějaká vyjednávání, o kterých byste nevěděli. Ale jak říkám, pokud vůbec ta vyjednávání budou probíhat, to je ještě zatím předmětem mm, dalšího vyhodnocení. Za čtvrté, mm, a to reaguji na jednu otázku, která mi byla položena a na níž bych ráda odpověděla. Máme eh, právo zvažovat vyjednávání s ohledem na to, že zde máme článek 5.3 rámcové úmluvy, kdy eh, strany eh, mají tady právo se chránit v souvislosti s komerčními zájmy. Respektive bylo tady řečeno, nemluvte vůbec s těmi lidmi, já bych chtěla říci ale, že eh, sekretariát VHO, Světové zdravotnické organizace, sekretariát FCTC, vydal metodické pokyny, eh, v nich se hovoří o tom, jak by měl být tento článek implementován jednotlivými stranami. A v těchto pokynech eh, se hovoří o tom, že je tady výjimka pro závazné dohody, což jsou tyto dohody v odvětví tabáku. Tímto neříkám, že by to rozhodnutí mělo být učiněno jednoznačně, ale mm, jsou zde prostě tady tyto metodické pokyny, které se týkají toho protokolu. A konečně za páté, pátá věc, kterou chci říci, a to je takové vyjasnění, pokud je o nezávislost laboratoří. Ano, shodli jsme se na tom, že to je něco, co je nezbytného. Celá řada z vás řekla, že jestliže firmy sami mm, mají ty prostředky na to, aby prováděli taková vyhodnocení, tak eh, že by to možné mělo být, ale zároveň bychom byli rádi, kdybychom měli nezávislou laboratoř. Pokud je o to na vyhodnocení, které bude eh, provedeno, tak chci v této souvislosti říct si jednu věc byl zde zaznamenán poměrně značný dopad na snížení toho nelegálního obchodování. Jenom pro vaši představu. Byla tady mm, debata, která trvala více než hodinu a půl a každou minutu během těchto 90 minut bylo zabaveno 22 balíčků nelegálních cigaret. 22 balíčků a ten celkový objem, to hovoříme o miliardách. A to všechno jsou cigarety, které se nedostanou na náš trh pod eh, regulatorní cenou a které se nedostanou k našim mladým lidem, cigarety, které nejsou v souladu s našimi zdravotními politikami a které odebírají peníze z našich finančních rozpočtů. Čili je zřejmé, že přínosy tady jsou, ale stejně tak musíme mít na paměti, že tady máme vyvíjející se regulatorní rámec. Nyní mám na mysli směrnici a také tady máme ten příslušný protokol. Čili musíme udělat všechno, co je v našich silách, a to souhlasím s tím, co tady zaznělo, zajistit implementaci této směrnice a ratifikaci protokolu. To zůstává naším největším cílem, ale musíme si zodpovědět otázku, která zní, je zde potřeba v nějaké dohledné budoucnosti mít ještě další nástroje, které doplní eh, tyto základní prvky, tyto základní nástroje našeho boje s nelegálním obchodováním ze zdravotních důvodů, finančních důvodů a bezpečnostních důvodů? A tuto otázku si zodpovíme a zodpovíme ji spolu s vámi, spolu s vaší pomocí a já vám za to děkuji. Děkuji vám, tím je rozprava